prohlašuji tímto eh, zasedání za znovu zahájené. To zasedání již eh, bylo uzavřeno 12. září letošního roku. Vážení zhromáždění, jako první bych vás rád požádal o minutu ticha. Posléze se na vás obrátím a v této místnosti, v této sněmovně budou kolegové, kolegyně jako vždy mlčet. Bude mezi námi ticho. Sklidníme se. Avšak do tohoto ticha zasahují výkřiky. Výkřiky dětí, které jsou svědky toho, jak se jejich rodiče topí. Výkřiky rodičů, kteří nejsou schopni své dítě zachránit. Výkřiky lidí. Ve vzbouřeném moři lidí, kteří jsou na tom moři ztracení. Přestože pobřeží jsou již na obzoru, je již na pobřeží, o němž se domnívají, že na něm naleznou ochranu a naději. Výkřiky těch, kteří těsně předtím, než byli schopni přistát na pobřeží Evropy, přišli o život. V této souvislosti často rozmlouváme o číslech, o statistikách, kolik kdo je schopen přijmout uprchlíků. Často se objevují i peníze, náklady, kolik nás to všechny stojí. V této souvislosti se často vede debata o suchých poučkách a paragrafech. Dalším tématem je často okolnost, která je pro mě téměř neuvěřitelná, totiž, že tito lidé, kteří jsou ohroženi na životě, budou potenciálně stíháni za to, že se snaží ilegálně překročit hranice. Dámy a pánové, toto téma se neustále otevírá zde na nejbohatším kontinentu světa. Ano, je pravda, že zde není toto bohatství rovnoměrně rozloženo, to si všichni uvědomujeme, avšak občané, občanky států Evropské unie jsme ve srovnání s těmito regiony, z nichž tito lidé přicházejí, silní, bohatí a schopní. To jsou lidé, kteří prchají před utrpením, před bídou, obracejí se na nás o ochranu, o pomoc. My jim připadáme bohatí a silní. kontextu této tragédie bych tedy nerad hovořil o paragrafech, ale o moci, o vlivech, o síle, kterou máme v rukou, kterou musíme používat přesto všechno, co se děje. O povinnosti, povinnosti vůči těmto lidem, kteří u nás hledají ochranu, abychom je opravdu chránili. A já doufám, že minuta ticha, kterou věnujeme, obětem lampedůské tragédie, má šanci stát se politickým obratem pro Evropskou unii. Děkuji vám.